mail, že s účinností k 15.3.2015 přestává být poslancem. Parlament tedy eh, konstatuje, že jeho křeslo se uvolňuje od tohoto data a bude informovat odpovědné národní orgány. Odpovědné španělské orgány mě oznámily, že pan Miguel Urbán Crespo byl zvolen a to s účinkem k 5.3.2015 pan Urbán Crespo nahradí paní Teresa Rodriguez Rubio. Parlament bere na vědomí zvolení pana Urbána Krespa a já zde vítám a připomínám, že nyní e, musí eh, tedy požívá veškerých práv parlamentu, ale také povinností, které vyplývají z jednacího řádu. Dále chci říct, že výbor Jury ve svém zasedání z 24.2. podle článku 3 jednacího řádu ověřil a jednomyslně navrhl,